zdrželi se přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dále 141 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 142 pro, proti, zdrželi se přijato, 143 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 143 44, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 145, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 146, kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme to elektronicky, asi to bylo přijato, ale radši se na to podíváme. Končím hlasování. No, 27 pro, 29 proti, takže zamítnuto. A 3 se zdrželi. 147 padá, nic. 17 kompromis. Hlasujeme kompromisu 17, je pro. Proti zdrželi se přijat. 154 pro. Proti. Ještě jednou. 154, kdo je pro. Proti? Zdrželi se přijat. 155. Kdo je pro? 154 chcete zkontrolovat? A proč to chcete víc kontrolované? Když to bylo přijato? Takže 154. Končím elektronické hlasování. No, aspoň, že tak. 42 pro, 16 bylo proti. Sto pět pro, proti, zdrželi se přijato, 156 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 160 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20. Už zase? Ne, říká předseda. Kompromis 20. Proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme ke 187. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 188 po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 44, kdo je pro? Eh, pardon, jenom 4, říká předseda. Pozměňovák 4, kdo je pro? Proti? Přijato. 5 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 6 pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Končím hlasování. 22 pro, 38 proti, bylo to zamítnuto. Kompromis jedna: kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, jedna pro, proti, zdrželi se přijato, dva pro, proti, zdrželi se přijato, tři pro, proti, zdrželi se přijato. A dostáváme se ke zprávě jako celku. Končím hlasování. 56 hlasů bylo pro, 6 bylo proti a nikdo se nezdržel, takže zpráva byla přijata a blahopřejeme. Jestli Frau Maková dá? Frau Christian, who uh, represents Mrs. Maková? Christian tu zastupuje paní Makovej, nebo kdo zastupuje paní Makovej? Wir kommen jetzt zur frühen Republik. A dostáváme se nyní k bývalé Jugoslávské republice Makedonie. 34, kdo je pro? Zdrželi se? Kdo byl proti? Přijato. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se k návrhu 95, druhá část. Kdo je pro? Proti? Myslím zamítnuto. Máme kontrolovat? Dobře. Hlasování je ukončeno. poměr 70, 17 eh, a 38 hlasů byl návrh zamítnut, 96. Pan Nart, kdo je pro? Kdo je pro návrh 96? Kdo je proti? Přijat. Hlasování je ukončeno. 27 pro, 25 eh, proti a návrh je takto přijat. A eh, 103, kdo je pro, proti, odmítnuto, kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 114, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 119 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. A 138 pro, proti, zdrželi se přijat, 142, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, kompromis 5, pro, proti, zdrželi se přijat a dostáváme se k návrhu 156. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 157, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 158 pro, proti, zdrželi se přijat, 159 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Dostáváme se k druhé části návrhu 164. Kdo je pro tu druhou část? Pro, proti, zdrželi se. Přijat. A kdo je pro tu třetí část? Máme ještě třetí část. 167 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 173 eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 178. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrola. Ale myslím, že bude přijat. Hlasování je ukončeno. 26 k 26 hlasům, takže návrh byl zamítnut. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 191 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 192 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijat, 201 pro, proti, zdrželi se přijat, eh, 202 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijat, návrh 211, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 212 pro, proti, e, zdrželi se zamítnout 213 pro, proti, přijat. Kontrolu prosím. Já si myslel, že to je člen vaší skupiny. Der Antrag. A hlasování je ukončeno. 27 pro, 26 proti, návrh byl přijat. A máme tu 215, 16, 218, kdo je pro? 214 odpadá. Takže ještě musíme hlasovat, promiňte, pro 214, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Byla to jenom frakce EVP, která hlasovala proti. EPP. Takže kontrola. Hlasování je uzavřeno. 23 pro, 29 proti. Tam 23 pro, 29 proti. Jaký je tu problém? I think I was ten times right. Já jsem měl desetkrát pravdu a jednou jsem se mýlil a to myslím, že je dobré číslo. A není žádný důvod uh, se uh, takto rozčilovat. We will come to 215, 216, 218. 215, 216, 218, k tomu se dostaneme. It's better for me. a pro mě je to lepší. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 217, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 219, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 220 pro, proti, zdrželi se, musíme hlasovat elektronicky. O 220. Hlasování je uzavřeno. 20 hlasů pro, 33 hlasů proti, návrh je zamítnut. 221 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 228 pro 228 pro, proti, zdrželi se kontrola. Hlasování je ukončeno. Hlas Mm, pro 15, proti 26 zamítnut. 230 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 232 pro, proti, zdrželi se. 232 ještě jednou pro, proti, zdrželi se, přijat. 233 pro, proti, zdrželi se přijat, 234 pro, proti, zdrželi se přijat, 235 pro, proti, zdrželi se přijat. Pak tu máme návrh. 237 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 238 pro, proti, zdrželi se, přijat. 239 pro, proti, zdrželi se, přijat. 240 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. 251 eh, pro, proti, musíme hlasovat elektronicky. Hlasování je uzavřeno. Poměrem hlasů pro 24, proti 25. Návrh je zamítnut. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 265 pro, proti, zdrželi se Zamítnut 266, 7, 8 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 269 pro, proti, zamítnout. 270 pro, proti, zdrželi se přijat. 271 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 272 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 273 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 274 pro, proti, zdrželi se přijat, 275 pro, proti, zdrželi se přijat. 276 pro, proti, zdrželi se přijat, 277 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 278 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 15. Ještě 279 pro, proti, zdrželi se. A přestože pan Howard nehlasoval, je návrh přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 280 pro, proti, proti. Takže budeme kontrolovat. Myslím, že návrh byl přijat, ale uvidíme. Hlasování je ukončeno. 24 pro, 22 proti. Návrh je přijat. 282 pro, proti zdrželi se zamítnut. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 288, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 292 pro, proti, zamítnut. Prosím. Zase za dvojitou whisky? tak budeme eh, hlasovat elektronicky. takže Jameson sledem. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. takže bez ledu. 293 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 295 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 296 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 26, 27, 28 až 30 Někdo tady má hodně přátel. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 31 pro, proti, zamítnout. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 36 až 39 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 40 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 41 pro, proti, zdrželi se přijat, 42 pro, proti, zdrželi se přijat, 47 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnout 50 až 53 pro, proti, zdrželi se zamítnout 54 pro, proti, zdrželi se zamítnout 55 pro, proti, zdrželi se zamítnout 56 pro, proti, zdrželi se zamítnout 57 pro, proti, zdrželi se přijat. 8, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 59 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 62 pro, proti, zdrželi se přijat. 63 až 46, kdo je pro, pro, proti, zdrželi se přijaté. 64 až 44 pro, proti, zdrželi se přijat. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kristiane, postarej se o to, aby tvoje politická skupina také hlasovala. Bohužel neslyšíme odpověď. Hlasování je uzavřeno o návrhu 65, který byl zamítnut. 66 pro, proti, eh, přijat. 67 pro, proti, zdrželi se přijat. 68, to se vyřídilo, takže 69 nebo až 70. 70. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout, 69 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 71 až 76, Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Sedmdesát pět až 78, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zapomněli jsme návrh, na návrh 72. Kdo je pro 72? Pro, proti, zdrželi se zamítnout. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se kontrola. Hlasování je uzavřeno. 29 hlasů pro, 27 proti, takže návrh je přijat. Dostáváme se k návrhu 5 až 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 11 až 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 17 až 20 kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut, 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 22 je zase lingvistická záležitost, 24, a pro, proti, zdrželi se přijat. Takže tím se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování, které je tímto zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zpráva byla přijata 47 hlasy, 10 hlasů proti. A my srdečně blahopřejeme paní Maková. Wir kommen damit zum Bericht über Serbien. Tím se dostáváme ke zprávě Davida McAllistera o Srbsku. Pane zpravodaji, máte k tomu nějakou poznámku? Nikoli. Takže začneme hlasovat. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Zamítnuto 24, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 3, pana Hojta. My, bohužel za naší skupinu jsme proti tomuto návrhu, my jsme tam včera diskutovali my nepodporujeme tento ústní návrh a žádáme o to, aby se o něm nehlasovalo. Takže kompromis 4, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 18 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 19 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, pardon, 41. Kdo je pro? 41. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6 pro proti zdrželi se přijato, kompromis 7 pro, proti zdrželi se přijato, ústní pozměňovací návrh 2, paní Luňáček, kdo je pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 8 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 9 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 88. druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 98. Ne, ústní pozměňovací návrh 3, ten byl snad přijatý, ne? Říká předseda. A to byla ta námitka, takže 98, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 101 pro, proti zdrželi se přijato. 102 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 131, první část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zkontrolujeme. Končím hlasování. Takže 30 hlasů bylo pro, 26 proti, bylo to přijato. Kompromis 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 146, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 149, kdo je pro? Proti, Zdrželi se přijato. 150, kdo je pro? Proti? Přijato. 151, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 152, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 153, eh, 152, kdo je pro? Proti, Zamítnuto. 154. Přijato. 155 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 156 a 157. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. No, to je pěkná dvojka. Sto padesát osm. Kdo je pro? Proti? Přijato. 159, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 160. O tom jsem měl hlasovat s ústním pozměňovacím návrhem číslo 1 a kde ho máme? Máme ho? 160, včetně ústně pozměňovací návrhu 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 175, část druhá, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Moment. 180. 180, část druhá, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kontrola. Končím hlasování. 32 hlasů bylo pro, 21 proti, 4 se zdrželi, takže to bylo přijato. Sto osmdesát šest. První část. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. A tím se dostáváme ke 187, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 188 pro, proti, zdrželi se přijato. 198 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 205 pro, proti, zdrželi se přijato, 206 pro, proti, zdrželi se přijato, 207 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 208 pro, proti, zdrželi se přijato, 209 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 210 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato, Pozměňovací návrh 220, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 221, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 222, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Sedmička pro, proti zdrželi se přijato. 8 a 10, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 a 15, kdo je pro, Proti zdrželi se přijato. Jednička, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Tři, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Dva. Ne, to vlastně už je vyřízené, takže hlasujeme elektronicky závěrečné hlasování. Zprávě jako celku zahajuje hlasování. to Japan? She is intending to go to Japan. Miss Pichoya asked me to. Hmm? Miss Pichoya asked me to. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Nebuďte tak uspěchaní. 50 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, blaho přejeme zpravodaji. Ja. Was, was haben wir sonst? Wir könnten also 10 vor 11 wieder antragen. Ja. Oder 11 Uhr, wenn Sie möchten. Wie Sie möchten. Wie spät haben wir denn jetzt halt? Jetzt ist es 10.30 Uhr. Wir... Dámy a pánové, přerušujeme zasedání na 25 minut, abychom mohli začít těsně před 11. hodinou, protože odborníci pro naše slyšení se ještě nedostavili. Já doufám, že kolegyně a kolegové poslanci se dostaví. Eh, užijte si přestávku na kávu. Actually,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 Jo ja. Je. capable de Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás velmi srdečně uvítal u tohoto hearingu. A děkuji vám za to, že jste přišli na toto slyšení. Eh, vnějším důvodem pro toto slyšení je příprava zprávy kolegy Gabrielose Lansbergise. A týká se našich vztahů k Rusku. Musíme si ale také uvědomit, že je to téma, které v minulých měsících nabilo na významu, protože vztahy k Rusku by se mohly odstnout na křižovatce, když pohledneme na vývoj na Ukrajině. Pro nás v Evropském parlamentu bylo vždy jasné, za prvé, že si přejeme mít dobré vztahy s Ruskem, za druhé, že tyto vztahy pro Rusko i pro Evropskou unii by měly pozitivní charakter, kdyby každý dodržoval pravidla. Konstatujeme a zjišťujeme, že anexí Krymu a vojenskou a občanskou účastí Ruska eh, dodávkou zbraní na východní Ukrajinu dochází k porušování mezinárodního práva. Teritoriální integrita a suverenita národů není zaručena. Myslím, že je zlé způsob, jakým se tam definuje mezinárodní právo. Měl jsem takový menší spor s panem Lavrovem v Mnichovu když jsem slyšel, jak on definuje mezinárodní právo a sice tak, že můžete překročit hranice jiného státu, pokud se nacházíte v situaci, kterou definujete tak, že máte historické nároky a údajně chcete chránit menšiny. No tak to je definice mezinárodního práva, která teoreticky považuje za důvodnou právo Eh, útočit na jiný stát. A já pamatuji jiné časy v Evropě a i ti, kteří eh, přichází do kontaktu s mojí zemí, také znají ty, kteří používali právě tuto argumentaci. A my jsme se domnívali, že to je argumentace, která už eh, v Evropě není, že závěrečný akt Helsinek, pařížská listina, budapešské memorandum vedly k tomu, že už neexistuje žádný důvod, aby se rozhodovalo o e, teritoriální integritě národů a rozhodovalo o nich, co mají podepsat a co ne. Kdyby se přijali ty tři body, že někam můžete vstoupit, pokud máte historické nároky, pokud jsou ohrožená práva menšin, anebo proto, že vlastní citlivost vůči vlastní bezpečnosti je taková, že musím ochránit svůj vlastní e, zájem a strach, tak mám e, mohu vyjmenovat stovky míst v Evropě, kde by mohla opět začít válka. A domnívám se, že tady toto jsou témata, kterými se musíme speciálně zabývat. Rád bych také řekl, že s skupinou výboru AFET jsme měli e, snídaní ve Štrasburku s generálním tajemníkem Rady Evropy a ptali jsme se ho, zda existuje jeden jediný případ v Radě Evropy a nebo u e, Soudního dvora pro lidská práva, kde by e, lidé e, ruského původu na Ukrajině nebo Rusko vzneslo nějakou stížnost z důvodu diskriminace e, Rusů na Ukrajině. A bylo nám potvrzeno, že takovýto případ žádný neexistuje. Takže to, co říká propaganda. Eh, Rusko je členem Rady Evropy, má své zastupce u toho soudního dvora a má tedy soudce u tohoto soudního dvora. A my máme možnosti pro se OBSE a Rady Evropy řadu problémů řešit. Od toho zde tyto instituce máme, aby se mírovou cestou řešily potenciální konflikty aby nebyla jednostranně ohrožována teritoriální integrita. A oba nástroje, kde Rusové jsou členové a nepoužili je z dobrého důvodu, protože prostě pro ta, ta tvrzení jsou neopodstatněná. Ale tím je potom těžké se vrátit k té první větě, když jsem říkal, že by vlastně bylo rozumné pro obě strany mít vzájemně dobré vztahy. A to v oblasti hospodářské i politické. A my nyní v těchto dnech uvidíme, co bude s dohodou Minsk 2. Existují dobré zprávy, existují i špatné zprávy a kategorie třetí ještě ne dobré zprávy. Uvidíme, jak se to celé vyvine, protože v průběhu už došlo k různým porušením. Také ta akce vůči tomu železničnímu úzlu. A uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dále. Ale jedna věc musí být jasné. Celé to může fungovat jenom tehdy, pokud také Rusko oficiálně přizná, že je stranou konfliktu. A Minskem to částečně udělalo, ale uvidíme, jestli se to v skutečném průběhu také ukáže, že převezme zodpovědnost za řešení krize, co by strana konfliktu a nikoli co by takzvaná doprovázející strana. Já se domnívám, že toto jsou věci, které jsou pro nás nesmírně důležité. Jsem velice potěšen, že také díky spolupráci s panem Landsbergisem se nám podařilo pozvat tři významné znalce rusko-evropských vztahů, také znalce situace na Ukrajině a jsem velice potěšen, že je zde Marie Mendras z Sciences Po University School of International Affairs v Paříži, pan Moše z eh, Institutu zahraniční záležitosti v Helsinkách a pan Forbeck eh, z Marshallského fondu v Berlíně, eh, z Marshallova fondu v Berlíně. A já bych navrhl také postupovat v tomto pořadí a paní Mendras bych tímto rád dal slovo. Prosím. Also, Land Landsbergis a možná pan Landsbergis by mohl ještě něco říci na úvod. Já si myslel, že promluví eh, na závěr jako schrnutí, ale prosím dáváme mu slovo, pane Landsbergisi. Děkuji vám, pane předsedo. Na úvod bych rád poděkoval řečníkům, kteří si ve svém nabitém programu našli čas přijet a hovořit s námi, vyjádřit názory na uh, Eh, jedno z nejdůležitějších geopolitických témat dnešního světa, vztahy EU-Rusko. Když jsem začal eh, plnit svůj úkol, tedy sepsat eh, tento tuto zprávu, tak mi říkali, že je to téměř nemožné definovat vztahy EU-Rusko v tomto neukotveném čase. Jak to udělat? 24 let se snažíme tyto vztahy mezi Ruskem a EU definovat a nedaří se nám to. Jak to můžete dokázat právě nyní, když právě mm, za většího klidu na Ukrajině před Vánoci se začalo hovořit o tom, že by se mělo EU opět angažovat v Rusku a otevřít novou kapitolu ve vzájemných vztazích. A pak se objevily otázky vybuch, eh, obrázky vybuchového autobusu a najednou se všechny strategie zhorč, zhroutily. Klademe si otázku, jak je vůbec možné definovat strategii vztahů mezi EU a Ruskem úkol, je to opravdu těžký. Eh, Minská dohoda, jak zmínil pan předseda, je dobrým příkladem toho, jak EU přistupuje k Rusku. Je to evropská cesta, tedy definovat přístup na základě právního státu, sejít se kolem jednoho stolu a začít diskutovat. Ale myslím si, že jsme v takových dvou oddělených světech. Jedním světem eh, je právní stát, respekt k lidským právům, svoboda projevu a druhý svět eh, má zcela jiný soubor nástrojů, který pak může využít v jakékoliv situaci, kdy se mu to hodí. Nemusím zmiňovat eh, řadu záležitostí, které obvykle tyto světy definují. Možná k těm nejdůležitějším a nejzásadnějším aspektům byl případ ukrajinské pilotky Savčenkové kde Rusko prostě může zajmout osobu eh, a věznit ji z eh, ukrajinského území, eh, mučit ji a my prostě musíme jenom sedět s rukama složenýma v klín. A případ eh, VTO například eh, tam, co je pro nás důležité, eh, problematika zabírání půdy na Ukrajině. Po 24 let jsme věřili v transformační schopnost Evropy, věřili jsme, že dokážeme Rusko přivést směrem k nám, umožnit vzájemné kontakty a kontrakty mezi lidmi a společnostmi s tím, že to postupně bude Rusko transformovat. Ale otázka zní, podařilo se nám to? Uspěli jsme, dokázali jsme to, anebo to naopak mělo opačný efekt, než jsme čekali? Já si myslím, že se spíše děje to, že Rusko transformuje nás, než naopak, když sledujeme poslední zprávy o financování politických stran, případy korupce v Evropě, mm, zneužívání svobody projevu, nedodržování lidských práv a podobně. My jsme si to pustili k sobě. A teď se právě my tímto necháváme měnit. Já jsem před pár měsíci eh, byl na jednom zasedání, kde mi představitel EU řekl, že musíme přivést Rusko k jednacímu stolu, ať to stojí, co to stojí. A myslím si, že právě toto definuje vztahy EU-Rusko a definovalo je již po mnoho let. A já jsem se toho představitele EU zeptal, kdo ten stůl prostře, kdo jej připraví. Pokud by to bylo EU, eh, které zasedne ke stolu a vyčká, až se Rusko připojí, Eh, eh, tak to je jedna věc, ale myslím si, že tak tomu nebude. Vždycky budeme dodržovat eh, diplomatické přístupy, vždycky budeme dávat přednost diplomatickým řešením, ale myslím si, že teď je doba, kdy takové podmínky nastavuje Rusko a je pro nás, zda to vezmeme tak, jak to stojí a leží, nebo naopak se k tomu nepřipojíme. To je historie novodobých vztahů mezi EU a Rusko. Ruskem. Je, není to nesplnitelný úkol, je to nejlepší doba, na, opak možná jediná doba, kdy můžeme definovat vztahy EU-Rusko. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Je pro mne velkou ctí, že mohu vystoupit na eh, tomto slyšení a podělit se o své názory na situaci v současné době. Každý z nás každý z nás má jenom pár minut, možná deset minut a musím tedy zvolit, které argumenty zde přednesu, e, ve, protože téma vztahu EU-Rusko je závažné, jsem přesvědčena, že my tři všichni rozumíme tomu, že ruský režim je do značné míry odpovědný za zhoršení vzájemných vztahů EU-Rusko, také především pro přímou agresi e, na východní Ukrajině jsme přesvědčeni, že vztahy mezi EU a Ruskem nebude snadné napravit. A to i tehdy, pokud se podaří nalézt nějaké řešení pro Ukrajinu, protože se toho stalo hodně, jak řekl pan předseda Brok a pan poslanec Landsbergis. Ruské vedení přitáhl každý jednotlivý stát v EU a EU jakožto instituci do zásadní bezpečnostní krize. A trvalo nám nějakou dobu, než jsme to pochopili. Tedy než jsme pochopili, že ruské vedení transformovalo politickou krizi uvnitř Ukrajiny, eh, která vedla k pádu Janukoviče, a pak k volným a řádným volbám později na Ukrajině, že tedy tuto výchozí situaci převedlo do zásadní bezpečnostní situace, která tedy je bezpečnostní hrozbou pro mnoho zemí. Já musím zdůraznit, že Putinovo vedení se rozhodlo zvolit bezpečnostní konfrontaci s námi. Že tedy e, toto vedení preferuje konfrontaci před vyjednáváním. A to je pro nás ta největší hozená rukavice, protože Evropané, demokratické státy jsou lépe vybaveny k vyjednávání, k hledání kompromisů, než e, k reakcím na konfrontace a ozbrojené zásahy, zvláště v zemi, jako je Ukrajina, tedy v zemi, která není členským státem EU a která po 25 let je mezi námi, mezi Evropskou unii, e, tady hovořím jako francouzská občanka, e, NATEM a Ruskem na straně druhé. A myslím, že se musíme ohlednout eh, na to, jak jsme reagovali na tuto ruskou politiku, jaké poučení z toho pro nás vyplývá právě z těch našich reakcí na ukrajinskou krizi. A měli bychom si udělat takovou inventuru toho, co ruská vláda může udělat, včetně ruských ozbrojených sil, a vždycky kladu důraz na náklady, na ruský zásah na Ukrajině a destabilizaci Ukrajině. Pokusím se ukázat, že je poměrně snadné uh, napsat eh, takové povídání o minulém roce jako sérii ruských vítězství, ale loňský rok bychom také mohli popsat jinak. Mohli bychom jej popsat jako sérii ruských chyb a přehmatů, pokud zvolíme jiný úhel pohledu. Eh, najdeme, co ruské vedení nedokáže, ale my dokážeme a to je dlouhodobý pohled a dlouhodobou strategii a vím, že moji kolegové zde budou celou problematiku rozebírat podrobněji, budou hovořit o tom, jak ruské vedení funguje. A také jsme si vědomi toho, že Rus- Vladimír Putin je spíše taktik než strategik. A jaké poučení pro nás z ukrajinské krize vyplývá pro nás v EU? Jednak dařilo se nám lépe, než se čekalo ačkoliv jsme neočekávali, že dojde k anexi Krymu, že dojde k násilí a také jsme neočekávali to, že Eh, dojde k událostem na Majdanu, že dojde k mírovému sesazení Hnukoviče a vůbec k tomu, že eh, Ukrajinci budou mít kapacitu vydat se demokratickou cestou a uspořádají eh, svobodné a řádné volby. A ukrajinské úřady si nepřáli konflikt, museli pouze reagovat na ozbrojené zásahy a destabilizaci. My jsme neočekávali především rozměr tohoto konfliktu a spochybnění vůbec celé situace. Nakonec eh, Kreml byl překvapen sankcemi, které byly přijaty. To je něco, z čeho se můžeme také poučit, pokud se nám podaří nalézt konsenzuální, jasnou a jednoduchou politiku, tak taková politika se osvědčí. Rusko jednalo nesprávně, ilegálně eh, a my můžeme nalézt cesty, eh, mírové cesty, jak vyjádřit odmítnutí takových metod ze strany EU, ze strany Západu. Samozřejmě mohli jsme eh, udělat víc a lépe, pokud bychom byli lépe pochopili již před mnoha lety eh, povahu Putinova režimu a pokud bychom si byli uvědomili, že Ukrajinci mají velmi málo možností na cestu míru, pokud zároveň se chtějí současně zavděčit Rusku a zároveň vytvářet právní stát na svém území a pokoušet se vydat na cestu k prosperitě eh, spíše než k dalšímu prohlubování chudoby, což nastalo během Janukovičových let. A e, rok po anexi Krymu vlády států EU opět váhají. Zaznamenáváme určitou úv, únavu, e, nerozhodnost v tom, jak jednat s Putinem. Tímto můžeme vysvětlit dohodu Minsk, Minsk 2. A tím, že takto kolikrát zaškobrtneme, klopítneme, vracíme se ke starým e, strachům, obavám a neschopnosti. Abychom se tomuto přístupu vyhnuli, musíme hodnotit situaci realisticky. Musíme zvažovat, jaká je pozice Ruska a vnímat ji nikoli jako soubor vítězství, ale brát v úvahu ty obrovské náklady, pro ruské vedení, ruské hospodářství, které vlastně ten konflikt na Ukrajině měl i pro ruské obyvatele. Samozřejmě to všechno eh, vyvolá otázky na omezení, s jakými bude muset ruský režim pracovat, pokud bude chtít ve válce na Ukrajině pokračovat. Eh, cena konfrontace. Víme dobře, jaká je, jaké jsou hospodářské náklady, a to nejenom v souvislosti s dopadem sankcí, ale také s dědictvím celých let eh, nefunkčních ekonomických politik a samozřejmě také vývoj cen ropy, která poklesla, tedy pokles cen ropy před pár měsíci. Ale samozřejmě také víme, že Putin místo reformování hospodářství zvolil autoritářský nekonkurenční eh, ekonomický systém. Rusko je dnes mnohem izolovanější, než bylo před pár lety, ehm, a to i v řadě vícestranných organizací. Eh, také si uvědomuji, že náklady jsou dnes vyšší pro Kreml, protože Kreml ehm, stavěl na tom, že destabilizace Ukrajiny bude snažší vůbec, bude snažší podkopat novou vládu v Kijevě. A Vladimír Putin pak musel se nakonec zaangažovat politicky i vojensky mnohem více, než čekal. A musíme tedy dnes diskutovat o tom, co vnímáme jako další možnosti pro Putina za předpokladu, že Putin nemá neomezené politické ani vojenské zdroje doma. E, protože je to e, o tom, zda jsme schopni správně ohodnotit možnosti na ruské straně, protože jedině tak můžeme správně e, určit jaké odpovědi jsou vhodné z naší strany, jaké k tomu máme prostředky a jakým způsobem můžeme nalézt vlastní cestu v politice a strategii. Zdá se mi, že hodnocení, na kterém se v zásadě shodneme, je, že povaha režimu eh, v Rusku je v jádru problému. Pokud by Rusko bylo řízeno, spravováno demokratičtější vládou, respektující právní stát a podobně, tak by eh, takové Rusko bylo schopno akceptovat pád Janukoviče, akceptovat Majdan a vůbec by akceptovalo také pro evropsky naladěnou vládu na Ukrajině. Také chci zdůraznit, že to, co eh, minulý rok ukázal, a doufám, že se nám to eh, nepodaří zapomenout příliš rychle, že Ukrajina nemůže být mostem mezi Ruskem a nás. Tak velká země jako Ukrajina, jejíž obyvatelé eh, učinili loni určitou volbu. Nemůže být na Prahu mezi revizionistickým autoritářským Ruskem na straně jedné a Evropskou unii na straně druhé. E, taková pozice není dlouhodobě udržitelná. A Neměli bychom se nechat unést iluzí, že Ukrajina možná může být neutrální, což by v realitě znamenalo, eh, že by byla pod nadvládou svého většího souseda. A to platí také pro další země východního partnerství, eh, které jsou menší, ale problém jejich bezpečnosti je neoddělitelně propojen eh, s jejich politickým režimem a schopností se hospodářsky rozvíjet. Na úplný závěr bych ráda zdůraznila, že bychom měli být na duševní rovině připraveni zvládat krátkodobé a bezprostřední úkoly a rozhodnutí. Ruku v ruce s dlouhodobou perspektivou a strategií musíme eh, pracovat na obou těchto rovinách, tedy i nadále vyjednávat cokoliv, co vyjednat lze s představiteli Ruska, podporovat Ukrajinu co nejlépe, jak dokážeme, ale současně se připravovat na Rusko po Putinovi. Takové Rusko bude. Eh, těžko říci kdy, eh, ale každém případě musíme být schopni připravovat půdu právě eh, pro další fázi, mít kontakty s alternativní elitou, s představiteli občanské společnosti, i když je to dnes obtížné, právě o to víc se na to musíme zaměřovat, aby nebyli všichni e, uvězněni v tom hypernacionalistickém schématu myšlení. A také si myslím, že musíme uvažovat z hlediska evropské bezpečnosti. Tento rozměr je důležitý. Putin vytvořil krizi bezpečnosti a jakožto Evropská unie my e, musíme e, této krize také využít k tomu, abychom spolupracovali užeji s dalšími spojenci, e, s Severoatlantskou aliancí, se Spojenými státy, Kanadou a dalšími západními zeměmi, které eh, dosud zastávali stejné stanovisko, stejný postoj jako my z hlediska sankcí. A na závěr bych ráda zmínila, že to, co nás čeká z hlediska boje, je bojovat proti ruské propagandě, dezinformační kampani. Musíme nalézt cestu, jak bojovat proti nevědomosti, proti propagandě. A samozřejmě evropské instituce zcela jistě mohou připravit takovouto politiku proti těmto eh, typům informací. Thank you, Mr. Chairman. Let me also... Děkuji mnohokrát. Já bych na úvod rád zmínil honored to be invited here to take part in this. Že je pro mne velkou ctí, že jsem byl pozván na toto slyšení o vztahu um, mezi EU a Ruskem. Zaměřím se zaměřím se na několik aspektů. Jednak obecné trendy, které dominují tomuto vztahu již dlouhou dobu a dále se pokusím zmínit stručně zásadní chyby, Eh, kterých se dopustily obě strany, zvláště Evropská unie, eh, která v těchto chybách často i pokračuje, když připravuje politický přístup, eh, respektive přístupy. A za třetí se pokusím zmínit také, jak vidím bezprostřední budoucnost těchto vztahů. Nejprve k obecným trendům. Zenit vztahů EU-Rusko byl dosažen v květnu 2003, kdy na summitu v Sankt Peterburgu se strany zavázaly vytvořit vztahy kvazi integrace známé pod názvem Společné prostory v oblasti eh, hospodářství, vnitra spravedlnosti, vnější bezpečnosti, ale také kultury, výzkumu a vzdělávání. Tato vize nicméně se nezrealizovala. Opak je pravdou. Negativní trendy převládly. Tak jak se Rusko stávalo stále více autoritářským, je to něco, co není možné ignorovat. Hospodářská konvergence nenastala a dokonce i vstup Ruska do VTO nevedl k přijetí společných hospodářských pravidel, pouze vyvolalo nové spory. Energetické partnerství, eh, o němž se očekávalo, že bude milníkem vzájemně výhodných hospodářských vztahů, v průběhu času se stal Eh, ještě problematičtějším a vedlo státy k tomu, aby diverzifikovaly svoje strategie a eh, vzájemnou provázanost oslabilo, nikoli posílilo takzvané společné sousedství U rusko se stalo sporným územím a e, stalo se situací, e, níž nemá nikdo přínos, ačkoliv EU tak toto situaci nevidí. Bezpečnostní spolupráce na globálních problémech byla sporadická ehm, a nebylo možné nalézt pozitivní dynamiku, která by měla kladný vliv na diskuse o bezpečnosti Evropy a rozptýlila vzájemné obavy. Některé bilaterální vztahy mezi EU a jednotlivými státy EU se vyvíjely lépe než jiné, ale to také nemůže být náhradou za obecnou stagnaci a dokonce někdy otevřené konflikty, k nímž mezi Ruskem a EU dochází. Velmi stručně řečeno, ehm, vzájemný vztah Eh, ačkoliv je významný hospodářsky pro obě strany, se eh, začal stávat spíše vztahem z nouze, z nezbytnosti, nikoli z vlastního rozhodnutí. Strategická spolupráce nebyla na pořadu dne. Eh, vrcholu bylo dosaženo v roce 2003. Dnes, jsme, eh, dnes máme rok 2015. Vidíme, že tento trend pokračuje již 12 let. Nemáme tedy příliš velké právo na to vymlouvat se se, že jsme nebyli varováni, že se ten vztah nevyvíjí správným směrem. Krize na Ukrajině proto nebyla nějakým přelomem, eh, nějakým obratem, ale spíše kulminací procesu, který začal před eh, mnoha lety jeden ruský analytik a Georgi Boft a zdůrazňuje, že jde o ruského analytika, správně zaznamenal, že skutečným dopadem krize na Ukrajině bylo, že dnes už může, eh, mohou všichni přestat předstírat. Rusko může přestat předstírat, že je součástí Evropy a Evropa může eh, přestat předstírat, že s tím souhlasím. Jinými slovy, zásadní problém v přístupu EU k Rusku bylo eh, neschopnost na straně EU přiznat, že strategické partnerství bylo koncept konceptuálně připraveno a e, uzavřeno s jinou Ruskou e, e, federací, více pluralistickou, více proevropsky orientovanou, která vnímala Evropu jako vzor a tak tomu už dnes není. A právě proto selhání partnerství s dnešním Ruskem, s novým Ruskem, s Ruskem po roce 2000 byl zcela systemické. Opakovaná mantra, že EU se musí angažovat ve vztazích s Ruskem, se mílila jednak z hlediska strategického a jednak z hlediska epického. Z hlediska strategie eh, měla vnímat takovou angažovanost jako nástroj, vnímala jako pou, eh, jako cíl k řešení společných problémů, ale cílem to být nemůže. Eh, Během vyjednávání vytvořil dojem, že EU má pouze zájem na zlepšení bilaterálních vztahů s Ruskem a to se e, několikrát potvrdilo v případě Rusko, kdy Rusko si nepřálo toto drama v uvozovkách. E, Rusko tvrdilo, že nic dramatického se neděje, není potřeba dramatizovat a EU neustále opakovalo, e, situace je dramatická, je potřeba opět se angažovat partnerství za modernizaci, které eh, se eh, zdůrazňovalo během doby, kdy byl prezidentem Medvěděv, eh, se ukázalo jako naprosto ploché, naprosto nereálné. Ukázalo se, že ani Rusko, ani EU v rámci Západu nedokáže předvídat chování druhé strany v situaci konfliktu a v důsledku toho si připravit vlastní reakci. A obě strany, a to je důležité, zjevně byly velmi suverénní ve vztahu k ukrajinské krizi na jejím Prahu. EU nedokázalo vzít v úvahu otevřená varování ze strany Ruska, e, například v reakce na asociační dohodu, jako to Rusko vnímalo jako překročení takové červené linie. Já tady neříkám, že EU neměla podepsat eh, dohodu o přidružení s Ukrajinou, protože právě tato asociační dohoda je v zájmu EU, ale Brusel si měl připravit jakýsi plán B, eh, jak se postavit ruskému odporu. A dokonce toto měl sdělit dopředu eh, Rusku jak jako jakési varování. A takový záložní plán, plán B, měl pak být realizován automaticky. Navíc západní vnímání Ruska často vychází z hospodářských problémů, které tam jsou, což není nesprávné, ale e, nebere to v úvahu důležitý fakt, tedy i hospodářsky oslabené Rusko s menším množstvím zdrojů má Rusko odhodlanost hrát a dovednosti hrát geopolitické hry a to mu dává zásadní výhodu v jakémkoliv konfliktu, protože má to odhodání odhodlání i dovedností a takovou rozhodnost a dovednosti EU prostě chybí. Ehm, vnímání Ruska, eh, vnímání západu v Rusku eh, také ukazuje určité eh, slabé stránky a narušuje skutečný oblast. A další ruský analytik Sergej Karaganov charakterizoval západ jako v úvozovkách bezesměrná směs, která bojuje s hospodářskou nejistotou a s ztrácí zřetel z morálního předsvědčení. Konec citátu. A právě v této Eh, větě je vše podstatné, tedy eh, bezesměrný zmatek bojující s nejistotou a zapomínající na svá morální přesvědčení. Eh, přesně tak to můžeme Západ vnímat, tak to nás vidí Rusko. A dokonce i prohlášení v koncepci zahraniční politiky Ruska z roku 2013 zmiňuje úpadek západu. A je zcela zřejmé, a tady souhlasím se svou předřešící, že v roce 2013 Moskva neočekávala, že Evropa dokáže prokázat tak zásadní úroveň podpory Ukrajiny. Zároveň musíme být schopni si přiznat, že důvody pro eh, tento omyl a i to, že eh, stále existuje přesvědčení, že by EU mohla podlehnout těmto tlakům. Eh, v roce 2000 Moskva přesvědčila Evropu, že by měl zvolit pragmatické zájmy eh, oproti liberálním hodnotám. V roce 2008 členové eh, NATO zablokovali žádosti Ukrajiny a Gruzie, aby neprovokovali Rusko. Po konfliktu eh, Rusko-Gruzie se EU rychle snažila obnovit tzv. business as usual, i přesto, že nebyly plně respektovány vzájemné dohody, které EU umožnila. Reakce na na anexi Krymu byla v zásadě pouze retorická. Hospodářské sankce byly zaváděny s neochotou, zatímco diskuse o jejich zrušení byla velmi viditelná, velmi živá, ačkoliv ze strany Ruska podmínky splněny nebyly. Právě tyto příklady logicky vyzývají nikoli k recipročnímu kompromisu, ale naopak asertivnějšímu přístupu. A zde se dostávám k závěru. Eh, bezprostřední a střednědobá budoucnost vztahu s Ruskem nevypadá pozitivně, eh, protože konflikt v Ukrajině se dá zmrazit nebo částečně vyřešit, pokud se to vůbec podaří, ale i kdyby se to podařilo, eh, vzniklá škoda nebude napravena snadno. Proto si myslím, že paradigma strategického partnerství musí být odsunuto Eh, změny v ekonomice a ekonomické vztahy budou pravděpodobně zachovány, ale na nižší úrovni, než tomu bylo dříve, a to i včetně nižších ambicí pro další vývoj. A to má několik příčin. Za prvé, trendy před konfliktem, o nich jsem hovořil v úvodu svého projevu, budou zachovány. Například diverzifikace energetické spolupráce, ta bude i nadále pokračovat. Tak to i pokračuje. Eh, rozhodně nemůžeme čas vrátit zpátky do doby před 15 lety. A dále, na obecnější ekonomické rovině. Pokud Rusko nebylo ochotno liberalizovat vlastní trhy, a to i v souladu se závazky vůči VTO, je velmi nepravděpodobné, že bude zcela zavázáno systému komplexního a volného obchodu eh, přes Atlantik, který by zahrnoval také EU a také regionální ekonomickou unii. To je něco, o čem se hovoří i přes krizi. A další důvod je mnohem zřejmější. Současná hospodářská krize v Rusku bude naopak činit Rusko méně atraktivní pro zahraniční investory. Ehm, uvědomme si i bez perspektivy dalšího selhání ze vzájemných politických vztazích a další krizí budou muset být i bez toho obchodníci mnohem obezřetnější. A to vše oslabí ehm, fungování pro ruských lobby, ať už v Bruselu nebo v jednotlivých členských státech. Prostě bude méně peněz na tyto aktivity. A za třetí, a to je možná zásadní věc, důvěra mezi politickými představiteli Evropy na straně jedné a Ruskem na straně druhé se neobnoví v dohledné době. Ale na úplný závěr bych rád zdůraznil, že i tento scénář pragmatické ekonomické interakce, který vnímám jako scénář nejpozitivnější co do dalšího vývoje, kriticky závisí na vyřešení konfliktu na Ukrajině, nikoli na jeho zmrazení. A to je vše. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní pan Forbrik. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že jsem mohl přijít sem mezi vás. Je to poprvé, kdy zde vystupuji. Kdybychom o tomto diskutovali před rokem, tak bychom se asi shodli na tom, že vztahy EU-Rusko nejsou ideální, ale že existuje určitá forma partnerství a že ukrajinská e, krize e, možná znamená určité pozastavení, ale není to nějaký bod zvratu. Dnes vypadá situace jednak a viděli jsme to, co jsme dosud viděli na Ukrajině jako hraniční Eh, konfrontace mezi Ukrajinou, Západem a eh, Rusko je vnímáno jako problém a hrozba. A mnozí se ptali, kde se vzala tato nová konfrontace. Pro některé je to Putinova eh, osobnost a iracionalita bodem jejich spekulací. Jiní stavobní eh, externí vývoj, včetně necitlivost EU a NATO vůči ruským zájmům, případně ukrajinské politice. Podle mého názoru klíčem k pochopení velkého ruského problému, s kterým se nyní dnes všichni setkáváme, je trochu někde jinde. Já chci říci, že došlo určitě změny v mechanismu ruské moci. Už sedm let před ruskou krizí. A jako výsledkem této změny zahraniční politika je vlastně řízená hlavně udržením domácí moci a e, silně tlačit na venek a kompenzovat s tím interní problémy. Já bych to rád trochu rozvedl a uvedl důsledky. První změna ruské mocenské politiky, a nebo to, na čem spocívá Putinova moc. Když se dostal poprvé k moci v roce 2000, hlavním úkolem bylo obnovit vnitřní stabilitu po desetiletí politické Eh, ekonomické a eh, sociálního chaosu činil tak tvrdou rukou, eh, méně demokraticky, spíše autoritativně a mnozí rusové mu byli vděční za tento, tento úspěch. Došlo k velkému zvýšení cen ropy, 40 dolarů za barel v roce 2000, kdy se dostal k moci a v roce 2008 to bylo přes 120 dolarů. A tím eh, výnosem mohl eh, kompenzovat eh, Putin elity i širokou veřejnost za styl svého vládnutí. Bylo no, to jednoduché. Autokracie výměnou za materiální prosperitu. V roce 2012, kdy se Putin opět stal prezidentem, se ukázalo, že toto už nestačí. Za prvé, vrátil se k moci a měl pošramocenou uh, legitimitu protesty vedly k tomu, že se ukázalo, že někteří Rusové chtějí změnu způsobu, jakým se v Rusku vládne. Také se ukázalo, že ty ropné výnosy nebudou tak bohaté, jako byly dosud. A začal vzpomenovat hospodářský růst a snižovaly se také ceny surovin. A bylo tedy potřeba zde nastavit něco jiného. A Putin se od materiálního posunu k nemateriálnímu, k ideologickému. Začal eh, hovořit o velikosti Ruska, o nespravedlém zacházení s Ruskem ze strany eh, historie, poukazat na úpadek Evropy a unikátní roli Ruska ve vztahu k USA. Eh, Rusko vlastně ukazuje jako eh, speciální civilizace, jako určitým mesiářským způsobem. A Rusko má už jistou historickou misi, kterou musí naplnit a všichni se tomu musí obědilí podřídit. Ostatní jsou nepřátelé. Toto má své důsledky. Za prvé, Putin může vládnout pouze ve stavu externího konfliktu. Nacionalismus, který podnítil, neustále musí úspěšně přikrmovat a podněcovat. A zde dobře zafungoval Krym, protože to eh, vlastně posílilo eh, podporu eh, Putina na nějakých 85-87%. A eh, podpořili ho tedy i mnozí, kdo pochybovali o jeho návratu do prezidentského úřadu. Ruské elity a občané ovšem podceňují sociální jiné dopady, například na zprávu nových území, jako je například Krym, a nebo dopady západních Eh, sankcí, takže je zapotřebí nový konflikt, který opět nejlépe zopakuje ten úspěch, který probíhal hladce eh, v souvislosti s Krymem. Je tedy třeba pokročit dále vůči Ukrajině, možná Moldavsku, eh, Bělorusku, Kazachstánu, možná i pobaltským republikám. Další důsledek. Rusko čím na tím více připomíná společnost ve válečném stavu. Zahraniční konflikt sou, e, pomáhá předělat všechny politické a sociální aspekty v Rusku. Už je vidět, že se dále zvyšuje autoritativní kontrola a zvyšuje se tlak na disidenty, takzvanou pátou kolonu dochází k administrativnímu potlačování občanské společnosti a posílání tlaku na média. Dochází k určité státní propagandě. Sankce e, vlastně e, odpojily e, hospodářskou sféru od zahraničních půjček, takže si mohou půjčovat jenom od státu. A jde o to teď více srovnat krok těch, kteří měli možná nezávislejší myšlení. Budou se objevovat škrty, škrty všude, od sociálních výdajů, veřejných e, financí a je třeba posilovat bezpečnost. Podle ruského ministra financí e, změněný rozpočet pro rok 2015 se škrtá vše o 10% až jedině e, tak neučení u výdajů na obranu. A Rusko se tím vlastně dostává o desetiletí zpátky. I když dochází k této traf- transformaci Ruska, musí Evropa dlouhodobě reagovat dvojím směrem. Za prvé maximalizovat svoji vlastní obranu a minimalizovat uh, svůj, um, svůj potenciál podlehnout uh, ruským vlivům. Je důležité pochopit, že dnešní Ukrajina je opravdu první linie boje za Evropu. Pokud Ukrajina ustoupí ruské agresi, tak jiné země eh, východního partnerství a také jižní sousedé budou další na řadě. Musíme zvážit tedy podporu Ukrajině úplně jiné míře než dosud. Finančně je nabízeno příliš málo, eh, politicky nezvládá vstup do EU. Eh, dochází k odmítání vojenské podpory. Takže je třeba posilovat podporu ve všech těchto oblastech. A to samé vlastně se týká i Moldavska a Gruzie. I zde víme, že tlak Ruska je jenom otázkou, kdy nastane. Potřebujeme tedy další uh, linie obrany, které bychom měli posílit, možná jinou cestou. Máme zde Baltské republiky, kde Rusko vykonává přímou vojenskou hrozbu Potom je střední Evropa a Balkán, kteří jsou velice e, citlivě a podléhají ruskému e, vlivu, také ekonomicky a politicky. Například to ukázala Putinova návštěva Budapešti. Je třeba provést ujišťování, konsolidaci a investice. Hlavní obranou je ovšem jednota Evropanů a jednotné postupování s USA a dalšími západními zeměmi. Ukázalo se, že tato jednota opravdu byla velmi odolná v posledním roce, ale stále je to opravdu zásadně citlivá věc. A dále jde o to zabránit Rusko, aby zasahovalo do záležitostí svých sousedů. Eh, odpovědí na zásah v Ukrajině byly sankce. Ty byly zavedeny po dlouhém váhání a měly své dopady, když se tyto dopady znásobily velkým snížením cen ropy. Eh, sankce nezměnily eh, zásadně eh, ruskou politiku a ani to nemohli učinit, ale neznamená to, že by měly být zrušeny nebo omezeny. Ale musíme mít jiné zdůvodnění sankcí. Za prvé, měly by sloužit k tomu, aby vyschly zdroje financí pro ruskou agresi. Ruský stát získává finance z exportu ropy. V době snižující se ceny ropy by mělo být snadné nahradit plně nebo částečně tuto komoditu. To se také týká vlastně nemonitorovaných eh, finančních transakcí eh, v Rusku i mimo něj prostřednictvím systému SWIFT. Takže omezení vývozu ropy a finančních eh, transakcí by výrazně omezilo financování ruských dobrodružství posledním roce jsme se dozvěděli mnoho o ruských vlivech v různých evropských zemích, ať už v politice, hospodářství nebo v médiích. Přesto naše stávající in, eh, instituce od tajných služeb až po dohled nad médií udělali velmi málo proti těmto vlivům. Je tedy eh, na čase, abychom zde postupovali tam, kde se propagována čistě ruská agenda v rámci EU. Dále by bylo možné diverzifikovat energetické zdroje a zlepšit integraci velkých ruských komunit v jednotlivých zemích EU. Závěrem chci říci, že chápu, že mnohé toho, co jsem řekl, možná pro někoho zní alarmujícím nebo traumatizujícím způsobem. Já doufám, že věci nebudou tak strašné, eh, jak jsem načetl, ale zatím ten poslední rok mi nedává eh, mnoho důvěry, protože všichni jsme byli opakovaně negativně překvapováni Ruskem. A eh, měli bychom být lépe připraveni, když se stanou věci horší a být, mít o to větší úlevu, pokud se stanou lepšími. Děkuji vám za pozornost. Mr. Sarius Volský. Pan Sarius wolski uh, Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve vám chci poblahopřát i panu Zbergisovi za uspořádání této vítané diskuse o FSRR, tedy v bývalých republikách, Sovětské republice Rusko, aby to bylo správně. Jenom několik poznámek. Eh, k tomu, s čím souhlasím nejprve. Často eh, bylo použito slovo překvapení. My jsme byli překvapeni, ale ne všichni byli překvapeni. Rozhodně střední a východní Evropa eh, překvapena nebyla, ale nebylo jí nasloucháno je dobré zjistit, že naše iluze z minulosti byly iluzemi, někdy to zjišťujeme příliš pozdě. Naladění prezentací, které jsme vyslechli, jsou, je velmi, velmi v souladu s tím, eh, co bylo eh, diskutováno ve sněmovně lordů nedávno o tom, jak bylo špatně pochopeno Rusko a další eh, státy. Jinak je všechno v pořádku, správně nastaveno s jedním otazníkem. Vezmeme si z toho nějaké poučení, uděláme z toho nějaký závěr, když jsme zjistili vlastní omily, vlastní přehmaty a rovnou na to odpovím ne. Ehm, velmi jsem ocenil slova pana Landsbergise, ale zároveň eh, to bylo tak kruté, že jsem si říkal, zda to mám vůbec připomínat. Pokud to nejsme my, kdo transformuje Rusko se skvělou schopností eh, hodnot, eh, které jsou základem zahraniční politiky, což se ukazuje také jako pouhá iluze. Je to skorumpované Rusko, které nás transformuje. Je to velmi kruté zjištění, protože to podkopává zásadní předpoklady, které jsou z rodu smluv o EU, tedy naprosto zásadní pilíř e, celé Evropské unie e, paní Mendras, když říkala, že jsme neočekávali to, co nastane na Krymu. Tohle je západní panel, nikdo ze střední východní Evropy tady není. Eh, ne, nehovořte za celou Unii, protože my ve střední Evropě a v nových eh, členských státech jsme tyto iluze neměli. Když se říkali, neočekávali jsme anexi Krymu. A když jsme řekli po svolání mimořádného zasedání výboru pro e, zahraniční věci, kdy došlo k invazi do Gruzie ze strany Ruska, e, nas, padla otázka, další bude Krym. Již v roce 2008 jsme si toho byli vědomi, jen vy jste to nevěděli. A pak v roce 2009 byl zaslán známý dopis intelektuálu a politiku ze střední východní Evropy, ke kterému se připojil řada osobností, včetně Havla Valenci, kde, kde tito intelektuálové představitelé varovali před Ruskem. Bylo to zesměšňováno, případně ve Spojených státech, ignorováno v západní Evropě a dnes se ukazuje, že tento apel byl pravdivý. Otázka tedy zní, proč trvá tak dlouho, než Rusko pochopíme. A pokud to tak dlouho trvá, jakou cenu za to zaplatíme. A pokud to trvá tak dlouho, proč eh, lidé, kteří eh, nesou odpovědnost za tyto chyby posledních 12 let, já už končím. Ano, už končím. Proč ti, kteří se dopustili těch omylů eh, dnes i nadále, pokračují ve své linii. Čas běží a Ukrajina přichází o další a další území. Co tedy dělat? Otázka zní. Mít to odhodlání, jak říká pan Mošes, a mít ty dovednosti, pokud tomu tak opravdu je, jak říká pan Fodberg, že Ukrajina je zásadně existenciálně důležitá pro Unii my jakožto Evropský parlament bychom měli být nejstřízlivější ze všech institucí, měli bychom eh, vést cestu v diagnostice a navrhování dalších politik vůči Rusku, eh, než abychom následovali členské státy. Děkuji. Ano, já budu skří, střízlivý a střízlivě odpovím, že nevím. Musím nyní uzavřít seznam řečníků, protože jinak nemáme šanci to stihnout. Každý maximálně dvě minuty, to máme šanci zvládnout. Paní Gil. Uh, děkuji vám, pane předsedo. A děkuji za vystoupení, která byla nesmírně zajímavá máme zásadně odlišné názory na to, jak přistupovat k Rusku v kontextu ukrajinské krize. A také chci reagovat na to, co Eh, se projednávalo eh, ve výboru sněmovny lordů eh, zpráva, která vyšla minulý pátek, tedy, že EU náměsíčně vešla do ukrajinské krize a naše intelektuální kapacita byla členské státy a nezaznamenala přesun Ruska k autoritářské odpovědi. Je zřejmé pro většinu členských států, když zvažujeme, jakým způsobem eh, zblížit postoj k Rusku. Já si myslím, že klíč řešení této problematiky je lepší spolupráce také ve výzvědných službách. A moje obava je v tom, že eh, příměří sjednané v formátu Normandie se již eh, rozpadá, protože se i nadále bojuje přes toto přízměří. Jak vnímáte účinnost formátu Normandie a signál, který EU vysílá tím, že eh, pracuje na základě aktivity pouhých dvou členských států a já jsem velmi zklamána z toho, že eh, Velká Británie se do toho nezapojuje s tím, že Lord Sterap, jeden z hlavních představitelů, říká, že civilní letadla eh, jsou ohrožena, že je napadnou ruské letouny při přeletu Ehm, a že se setká s další agresí. Také jsme měli problém při jednání eh, s představiteli našeho ministerstva obrany, že Rusko je pro Evropu stejná hrozba, jako je ISIS. Eh, jak reagovat na všechny tyto hrozby? Děkuji vám, pane předsedo. Ano, vztahy EU-Rusko jsou na nízké úrovni vlastně post eh, studené války. A už vlastně o zabití pana Litvinenka eh, dvěma, prý dvěma agenty KGB na eh, území našeho státu. Už tomu tak je, ale možná má pan Sarius Volský pravdu. Měli jsme možná brát hrozby Ruska mnohem více vážně a Putin jasně signalizoval, že rozpad eh, Sovětského svazu pro něj byl katastrofou a je to, co se dělo v minulosti v Kosovu a tak dále. Posledních deset let plánoval vlastně svoji odvetnou strategii, znovu vytvoření eh, určitého velkého autoritářského Ruska, aby oživil, eh, oživil skolabovaný sovětský svaz. A toto je asi součástí jeho projektu, také novorosijský projekt. A mít tam také Ukrajinu, to je také součást určitá Putinová myšlení nebo Putinová snu. A bude-li to nutné, použije vojenské prostředky. A Rusko porušilo řadu mezinárodních závazků, ne všechny. Eh, včetně eh, anexe Krymu a invaze na východě Ukrajiny, ale chceme lépe chápat Putina, měli bychom si připomenout také eh, Stalina, který se prý jednou zeptal, kolik divizí má papež. A prostě Putin má rád slabochy a my jsme, jsme vlastně v jakémsi paralelním světě a pan Landsbergis se snažil upozorňovat o to, jak oni vidí vlastně Ehm, mezinárodní právo a jak by oni chtěli, aby byly mm, věci uspořádat a možná, že by se tady mohly posílit sankce tím, že by se odepřel přístup eh, k režimu SWIFT. Pokud se situace zhorší, Ukrajina by měla mít možnost se eh, bránit, pokud eh, dojde po ročení až k Mariupolu, ale mnozí poslanci chtějí, aby se prostě věci děly jako dosud. Eh, příklad Maďarsko a Řecko, mají takový přitom, ale jsou zde i velké země jako Německo a jiné, které jdou v čele a jsou docela ostré v otázce sankcí, Ale určitě vztah EU-Rusko pod vedením Putina jasně skončil. Thank you, chair. I will not... Děkuji vám, pane předsedo. Já nebudu prezentovat komplexní vizi Ukrajiny za frakci ALDE. Měli bychom využít také toho, že zde máme eh, ty odborníky, poradce, aby sdělili svůj názor. Myslím, že Putin by se měl vrátit na cestu práva, ale vrátit ho tam je velice složité. Jedna z řečnic říkala, že bychom si měli podívat na tu éru post putinovskou, ale to může být e, za nějakých pět až deset let, protože Putin ví, jak zacházet e, s mocí. Jaké cestičky bychom mohli používat, s kým bychom mohli v Rusku hovořit, koho bychom tam mohli podpořit. A podívejme se na ekonomické sankce e, v souvislosti s nízkou cenou. Ropy mají velký dopad, ale možná by bylo dobré se zeptat panovo, jestli by doporučili nějaké jiné sankce. Potom vojenská podpora Ukrajiny. Já bych byl pro ní, pokud tady dojde k naprostému vlastně rozpadu Minské dohody, což asi nastává. Ale co byste nám radili? A jak můžeme zapůsobit na ruskou společnost? Děkuji. Paní Harms? Já bych také ráda slyšela nějaké posouzení Minsku 2 Zvláště by mě zajímalo toto, rádu, rád bych věděla, jak vy hodnotíte ten západní pohled na Rusko v souvislosti s Minskem 2. Není to svým způsobem určité pokračování naivní strategie vůči Rusku? Protože stále je to založené na té myšlence, že si sednete spolu ke stolu se spolehlivým partnerem ale přímo na místě na východě Ukrajiny to nepůsobí, že byste se mohl spolehnout na ty, s nimi si sednat k jednacímu stolu. A pokud tomu tak je, tak jak pokračovat po Minsku 2? Protože já sama jsem minulý týden byla svědkem toho na východě Ukrajiny, že ti občané tam, co oni opravdu chtějí, je skutečný mír, Eh, Evropané na západě mají pocit, že ví nejlépe, proč je dobrý mír, ale právě Ukrajinci na východě opravdu dobře vědí, proč mír je dobrou alternativou, ale nikdo teď vlastně pořádně neví, co hodlá Evropská unie udělat proto, aby opravdu ten mír nastal. Děkuji vám. Mě vždycky zaráží, když jeden řečník zesměšňuje nutnost přivést Rusko k jednacímu stolu, jak to stojí, co to stojí. Přece musíme využít všech dostupných prostředků, abychom Rusko přivedli k jednání. Není to členský stát EU, ale máme jasné politické politi- poselství, asociační dohody, kterou jsme propsali s Ukrajinem, že si přejeme Ukrajinu jako člena EU, ale proč my jako parlament jsme nedokázali ehm, projednat ani ehm, dopady na obchod v, obchodu, eh, v výboru pro obchod? Eh, tedy eh, se řečník mílí, že EU nemá dlouhodobou strategii. Má ji přece jakou reakci, ale můžeme očekávat od Ruska, když se připojí do EU Srbsko, tak jak si to přeje. Co Putinův režim, ať se nám Putin líbí nebo ne, a mně se opravdu nelíbí, je demokraticky zvoleným ruským prezidentem. Proto eh, musíme jednat diplomaticky. Často slyšíme, že eh, Evropská unie byla strašce míru v Evropě, ale mír v Evropě je nyní opravdu eh, na hraně. Předstaňte s těmito neoimperialistickými ambicemi a pan Zurovský, který tak výřečně splnil, popsal tu situaci, já s vámi nesouhlasím, ale to, že hovoříte o tom, jak bylo toto projednáno v v sněmovně lordu a vy přicházíte jako polský poslanec se zcela jiným úhlem pohledu a toto si dovolíte citovat. A ten tragický případ eh, jednání pro společnou bezpečnostní a zahraniční politiku, to je něco, co prostě nemůžeme aplikovat na všechny členské státy. Děkuji. monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za tento třetí možností. My jsme byli zvyklí vždycky na jednání 17, vždycky jsme čekali na e, nějaké důkazy a pak byly vždycky ty satelitní názory. E, a e, to, co jste zmiňovali o Mariupolu, Eh, možná jste zmiňovali věci, které eh, jste vynechali. Doněck a Lugansk, to jsou záležitosti, to jsou města, která byla bombardována. A teď jste přišli s tou obrovskou propagandou, hovoříte jedním jediným hlasem, ačkoliv jsou vědci, Jacques Sapiro a další, eh, kteří si myslí přesný opak. Děkuji vám, pane předsedo, že jste sabotoval eh, tuto eh, analýzu. Toto, eh, co zesměšňujete jednání Francie a Německo. Francie, Německo, Anglie, ty velké státy za vámi nejsou. Za jakým jménem hovoříte, kterým jménem čím hovoříte, jak si dovolujete hovořit o... Vaše Evropa je Evropa zrady, Evropa nenávisti. Radio Washington. Manchmal habe ich den Eindruck, äh, dass... Víte, někdy mám pocit, že někdo nahrazuje věcné znalosti hlas, eh, hlasitým projevem. A když se něco učíte, tak to musíte taky splatit. Nyní bych požádal pana Plenkoviče, aby se ujal slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji našim řečníkům. Eh, samozřejmě jste zmínil, jak jsme svědky toho, jak Evropská unie a na tom se mohou rozšiřovat z hlediska těch nejbližších ruských sousedů. To je zásadní ale myslím si, že kolega, který říká, že EU nedělá dost finančně, ekonomicky, jak říká pan Forberg, eh, a to i přesto, že ty prostředky, které se dají dát Eh, do dalších strategií a samozřejmě to je něco, eh, co musíme vnímat fyzicky. Ukrajina evropskou zemí, článek 49 tam platí, jak to je uvedeno v usneseních Evropského parlamentu, pokud budou splněny podmínky. A vojensky jste také řekli, eh, co členské státy EU dělají, je to v vnitrostátní kompetenci. V tomto kontextu by mě tedy zajímalo, jak vidíte a co je vaším doporučením, a co by by tedy EU a e její instituce měly dělat, jak by měly pomoci Ukrajině, aby se stala tedy, jak říkáte, zemí, která si může sama rozhodnout o svém směrování a o své budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já mohu jen souhlasit s, eh, s řečníky, kteří na panelu vystoupili. Je to pravdou, jak zmínili kolegové, i v této sněmovně zaznívaly hlasy, které říkaly, jednání Ruska není překvapující, nemělo by tak být vnímáno a přesto jsou stále dnes hlasy, které jsou Ruskem přeskvapení a někteří kteří hovoří jako Radio Moskva, Gavarit Moskva. A to, s čím se teď setkáváme, okupace Krymu, eh, Anču s ruské, v ruském stylu eh, máme dohodu, která usiluje o to, aby vysvětlila okupaci, která je prakticky jakousi mnichovskou dohodou dnešní doby. A eh, pak máme několik provokací, které se snaží ještě vysvětlit další ruskou expanzi. Musíme nazývat věci pravými jmény a pokud se zaznamenáváme chování jako za, Hitler, za Hitlera, my chceme odpovědět po Chamberlainovsku a historii známe dobře. Když Chamberlain ustupoval Německu tak, jak ustupoval, tak nastala druhá světová válka a to je fakt. A rád bych proto těm, kteří stále vidí mají ten eh, naivní obrázek, eh, aby se vrátili do historie a pochopili závažnost situace. Ehm, moje reakce na vystoupení řečníků, co může Evropa dělat, aby vytvořila doplňkovou obranou kapacitu, to je něco, co je potřeba. Ehm, a za druhé, co může Evropa dělat, aby nalezla eh, zbraň proti ruské propagandě, včetně financování stran, financování nevládních organizací, což se stává tou pátou kolonou v ruském stylu v roce 2015. Děkuji vám. Uh, um, Děkuji vám, pane předsedo. Toto není otázka EU-Rusko, ale otázka záplněních demokracií a Ruska a jsem takový starý válečník studené války a pochopil jsem celou řadu v souvislosti s Ruskem. Rusko respektuje sílu, bude vytvářet a využívat eh, vize, využívat eh, aktivní opatření od dezinformací po teroristické útoky, chápe cenu zastrašování západního eh, názoru veřejnosti. A je třeba, aby Západ byl rozhodnut, rozhodný a narysoval jasné červené, červené linie. A pracuje s ekonomikou a vojskem. A já se chci zeptat panelistů, zda Putin má jasný strategický program a pokud ho má, tak jaké jsou jeho skutečné cíle, a nebo spíše vyhledává určité příležitosti a využívá ty příležitosti, které my mu dáváme. Thank you, Chairman. Indeed. Děkuji vám, pane předsedo. uh, e, slabý, militaristicky agresivní, politicky autoritářský e, systém Ruska je to, čím se nyní potýkáme. Rusko bylo velmi úspěšné a nešlo o to, že vyvolali diskusy mezi jimi a námi, ale v, naši, v našich společnostech a i v tomto parlamentu vidíme určitý příklad brainwashingu, který byl e, pro Rusy úspěšným v minulých desetiletích. Kdyby Rusko začalo letos od května uh, mluvit francouzsky, a nebo německy, anglicky a španělsky, vypadá to tak, tak mají možnost provést brainwashing naší společnosti a zanést hlavy mnoha našich občanů informačním odpadem. A já bych se chtěl zeptat panelistů, jaký je jejich názor a co udělat pro to, abychom ochránili naši společnost od této informační války, protože Rusko už proti nám vede celou řadu let. Děkuji. <clears throat> Já bych rád poznamenal, že jednotnost analýz tří kolegů v panelu, kteří přišli na naše pozvání, bych rád postavil tváří v tvář skutečnosti, že režim v Moskvě eh, skutečným vyníkem současné situace a my s tím musíme strategicky nějak naložit. Otázka zní, je Putin diktátorem Eh, který se takto vyvinul, anebo je to něco, co lze ještě napravit? To je otázka, kterou si musíme zodpovědět, ale samozřejmě problém je v tom, jak film, filtrovat společné názory v akademickém světě a jak je přenést na úroveň rozhodování. Řeknu jenom dvě věci. Za prvé, eh, k jedním, jedním z důvodů, proč se některé státy zapojily do NATO a EU, bylo dostat se mimo tuto šedou zónu mezi východem a západem, eh, která vždycky byla eh, eh, tak nějak na náš úkor. A teď už jsme se dostali do těchto organizací a zbavili jsme se toho vzorce evropské politiky, který se aplikuje právě dnes na Ukrajině. A za druhé řeknu ještě, zda použijeme jakoukoliv politiku směřování Raprošná a další ve vztahu k Rusku, tak musím říci, že jsme již ztratili důvěru eh, v myšlení Moskvy a strategicky eh, bychom měli i nadále se ujišťovat, ať už budeme jakoukoliv usměřovací politiku eh, prosazovat vůči Rusku. Děkuji, to je všechno. Děkuji bardzo, paní předsedající. Vyzvaně, postavil... Děkuji vám. E, hozená rukavice e, Evropě Putinem je dlouhodobá, proto i naše odpověď musí být dlouhodobá. Není to nějaký izolovaný případ. V Evropě státy, které by se rády rozhodly pro západní směřování, si eh, musí také uvědomit, co se děje v euroazijském území, kde se vytváří nejenom struktury hospodářské integrace, ale také vojenské integrace. Tyto země, které jsou geopoliticky odsouzeny úzkým vztahům s Ruskem, jako Arménie, jsou blokovány z hlediska možností mít normalizované vztahy s Evropou, s tím, že by se eh, přidružili eh, k EU. Musíme využít vlastní rezervy, musíme uvažovat o sankcích, ale také o vlastní odpovědi, jednak posílit se vlastní obranu. To je zásadní. Máme možnost eh, zajistit, aby si Rusko uvědomilo, jakou odpověď nabídneme na jeho další agresivní kroky. Eh, a máme také možnost zvažovat eh, zrychlené přijetí Gruzie do NATO a samozřejmě v zásobě máme také možnost posílit vých, severní Eh, dimenzi, tedy Lotyšsko Estonsko, státy, které jsou na hranicích s Ruskem také, ale zcela jistě nestačí běžná eh, diplomatická odpověď, jakožto pozitivní odpověď na přítomnost mírotvorných sil na území daného státu. A samozřejmě musíme také nabídnout morální eh, odpověď. skorže v oblasti historie. Právě proto je smutné, že někteří kolegové, někteří poslanci nebyli ochotni podpořit uspořádané debaty o 70. výročí eh, Jaltské konference eh, a je velice těžké dále pokračovat v jednání s Ruskem. Děkuji. leave us and will have to speak in English. Tlumočníci teď eh, musí odejít, takže nyní končí tlumočení a budeme nadále mezi sebou diskutovat anglicky. The arrangement between you and your translators is something bilateral, it's not multilateral. Micro. Micro.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 po mili volji okupira teritorij druge, druge države in eh, eh, vojaško intervenira. Vendar pa mislim, da bi morali, kadar se pogovarjamo zlasti o Ukrajini, nekoliko pobrskati po svojem eh, spominu,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 je pa nekoliko drugačen od, eh, od odnosa držav ki so bile neposredno prizadete za sovjetsko brutalnostjo okupirane in, in doživljale to pred čemer imam respekt in zato težko o tem govorim. vem da mi boste vzeli besedo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 sedenju za mizo in pogajanju Weigel, ni. Please. Hvala lepa za pozornost. Jaz Thank sem se prijavil much. za besedo veliko prej, pa mi je niste dali. Hvala lepa. Yes. Me, me too, Mr. So, um, uh, Mrs. Yakonsari, please. Two minutes, please. So, thank you very much. Um, I have two questions. First, um, background